Uh, uh, Dámy a pánové, vážení kolegové, usaďte se prosím. Proběhne oficiální podpis velice důležité dohody mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Takzvaný rejstřík lobbystů. Hlasovali jsme o zprávě Kasíny na minulém plenárním zasedání ve Štrasburku. Nyní proběhne oficiální podpis. Hlasovali jsme 10. května 2011. Pokud vím, rada by chtěla říci několik slov. A tak počkáme na paní ministriny Jury. až přijde sem do plenárního sálu před podpisem. Také vítám místo předsedu Evropské komise a další komisaře, kteří přišli sem mezi nás na oficiální podpis. Naše kolegyně paní Diana Wallis, místo předsedkyně Evropského parlamentu, byla ve vyjednávacím týmu. Dále místo předsedkyně paní Isabel Dula, místo předseda Rainer Wieland a náš kolega Carlo Cassini. Předseda výboru AFKO a také zpravodaj jedné osobě. Kolegové, chtěl bych vás požádat, abyste po krátkém projevu paní Jury, která nyní přichází, eh, přišli sem. Eh, vítám vás, eh, paní ministrině, paní úřadující předsedkyně. Než dojde k podpisu dokumentu dohody o rejstříku lobbystů, mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Předtím, než dojde k podpisu, abyste chtěla něco říct, máte slovo, paní předsedkyně. Pane předsedo, vážení poslanci, chtěla bych přečíst politické prohlášení Rady týkající se rejstříku transparentnosti. Rada se domnívá, že transparentnost je eh, nesmírně důležitý princip pro Evropskou unii. Smlouvy stanovují, že aby bylo možné podporovat dobrou zprávu a řízení a zajistit účast občanské společnosti. Instituce Evropské unie, stejně tak jako orgány, um, úřady a tak dále, agentury by měly provádět svoji práci co nejotevřeněji a rozhodnutí by měla probíhat co nejotevřeněji a co nejblíže občanům. S ohledem na toto ustanovení se rada zavazuje snažit se co nejvíce prosazovat princip transparentnosti. Zároveň si uvědomuje, že občané očekávají, že ti, kteří jednají jejich jménem na úrovni EU, respektují také ty nejpřísnější standardy. Rada proto vítá a podporuje iniciativu Evropského parlamentu a komise vytvořit společný rejstřík transparentnosti. Rada se domnívá, že transparentnost by eh, měla být zásadním principem pro vztahy se zástupci zájmových skupin a zároveň tento rejstřík eh, poskytuje dobrý základ pro interakci s těmito eh, zástupci zajišťuje také konzistentní přístup. Rada obdržela um, výzvu Evropského parlamentu a komise, aby se přidala k tomuto rejstříku. Předseda přerušuje. Vážení kolegové, slovo má paní ministrině, úřadující předsedkyně rady. Prosím vás, přestaňte diskutovat a poslouchejte, paní ministrině. Máte slovo. Eh, takže dokončím toto prohlášení rady. Chtěla bych říci na závěr, že rada obdržela výzvu Evropského parlamentu a komise, aby se připojila k rejstříku. Rada je připravena eh, zamýšlet se nad svojí rolí v tomto rejstříku a těší se na to, že bude o možné specifické úpravě hovořit s dalšími dvěma institucemi. Děkuji, pane předsedo. Jedná se tedy o přípravu společného rejstříku pro všechny instituce. Nejlepším řešením by bylo, pokud by všechny evropské instituce měly společný rejstřík pro zájmové skupiny. Nyní bych eh, chtěl požádat místo předsedy Dianu Wallis, Isabel Durá, Rainera Wielanda a předsedu výboru AFKO našeho zpravodaje, pana Karlo Cassiniho. Chtěl bych je požádat, aby přišli sem dopředu a aby zde byli se mnou ve chvíli, kdy se bude dokument podepisovat. Také žádám místo předsedu Evropské komise, aby přišel podepsat dokument.